Señorías, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión. Dámy a pánové, začneme s dnešním pořadem jednání. A první bod našeho jednání se týká technických požadavků pro úhrady a inkasa v eurech. Jde tedy o změnu nařízení 924 2009 Spravodajkou je paní Sary Esaja a v tuto chvíli okamžitě předávám slovo, abychom nestráceli čas. Máte slovo. Thank you, Mr. Chair. Uh, it's not very crowded. Děkuji, pane předsedo. Není nás tady mnoho, ale eh, vidím tady nejméně tři stínové zpravodaje, takže můžeme začít. Já vám děkuji za podané pozměňovací návrhy, je jich celkem 144 a já je tady nebudu procházet úplně všechny, ale jenom se zdůrazním, tedy zaměřím na některé a pouvažuju tady o možných kompromisech. Pokud se týče úvodního bodu číslo jedna, eh, mnozí se chtěli vyjádřit v tom smyslu, že přechod na systém SEPA by neměl znamenat zvýšení cen pro použivatele služeb a zejména pro spotřebitele. Problém ovšem je o, v tom, aby eh, se nevzrostly eh, poplatky za služby eh, tam, kde je zákazník poskytovatelem služeb Takže máme tady eh, eh, ke konkrétním článkům eh, pozměňovací návrhy a podle toho, jak tomu rozumím já, tak ty pozměňovací návrhy, které jsem tady jmenovala, patří k recitálům, nikoli do článků. Znamená to, že my chceme jasně vyjádřit to, že nás, nám leží na srdci ta otázka cen a e, chceme tento signál e, vyslat také komisi a členským zemím. Čili to patří skutečně do recitálu. A to tež platí e, k pozměňovacímu návrhu k recitálu číslo 5, který se týče mechanismu řízení systému SEPA. Dále tady máme pozměňovací návrhy k článku 4, například 143, 154, 115, 118, kterými se mají zřídit, má zřídit nezávislý regulační, pardon, standardizační orgán místo EPC, což má být tedy standardizace a zajímá zároveň řízení SEPA. Toto je také jasný signál směrem ke komisi a je možné vypracovat kompromisní text. E, nicméně tady přání jsou příliš nekonkrétní na to, aby měla místo v článcích nařízení. Já si myslím, že to by mohlo být příští krok v regulaci SEPA. E, ta komise by měla e, vzít v úvahu, že chceme nějaký takový nezávislý regulačně eh, normalizační orgán. Čili já se pokusím vypracovat eh, kompromisní návrh, eh, to znamená, že z těch článků, u kterých jsou v tomto smyslu podány pozměňovací návrhy, tak ty bych vzala do kompromisu a dala to do recitálu. U Eh, recitálu 11 je tady eh, pozměňovací návrhy 107, 119 a eh, v podstatě se to týká i recitálu 18, ale já o tom mluvím zde, poněvadž zde o tom pojednáváme. Tyto recitály zdůrazňují důležitost informačních kampaní pro veřejnost a poskytovatelé služeb, kteří také Eh, budou mít na starosti tyto kampaně. Toto je velice důležitá věc, eh, pokud máme eh, zajistit hladký přechod na systém SEPA. Prostě veřejnost o tom musí vědět, musí mít kvalitní informace a to my zde zdůrazňujeme. To je jasný signál, který vychází z tohoto recitálu. Recitál 17 a e, pozměňovací návrh 118, ten chce zajistit, aby kompetentní orgány zajistily to, aby veškeré mandáty platily zároveň jako mandáty dle SEPA. Toto je třeba vyřešit na úrovni členských států, čili to my nemůžeme legislativně regulovat na úrovni EU, nicméně je třeba se o to postarat v členských zemích. Čili vhodné místo eh, těch eh, pro ty pozměňovací návrhy k článku 5, které se týkají přechod na systém SEPA, čili 165, 173, 174, Bulman, Balc a Klinz tak ty se nacházejí právě tady v tom recitálu číslo 17. A já bych ten text ráda sformulovala tady, protože to skutečně patří do úvodních bodů. To je všechno, co jsem chtěla říci k recitálům a nyní k těm vlastním článkům. V článku 1, což je působnost směrnice, eh, respektive nařízení, čili máme 120 5, 6 a 7 a 18 eh, tím chceme eh, vyloučit eh, ten z tohoto nařízení platby o vysokých hodnotách. K článku 2, to jsou definice. Máme zde mnoho pozměňovacích návrhů, které vyjasňují tyto definice a Tady jde eh, de facto o definici eh, mandátu. Máme tady eh, těm dvěma poslaneckým návrhům přistupují ještě 133, 134, 138 a myslím, že je možné nalézt společnou definici. V článku 4a, to je nový článek, tady se nacházejí všechny to zásadní požadavky a požádavky, eh, respektive pozměňovací návrhy tří kolegů, včetně klauzulí eh, spotřebitelských, tak eh, opět tady myslím, že je možné to shrnout do kompromisu. Pokud se týče pozměňovacích návrhů k právům spotřebitele 175, 6, 202, 8, 9 a tak dále, v tomto kontextu, eh, ty také mají chránit spotřebitele. Nakolik Eh, je možné to rozšířit nebo vhodné to rozšířit taky na refundace, tedy právo na refundace, tak to je otázka, poněvadž eh, dneska mnoho věcí kupujeme po internetu a jestliže eh, jste něco použili, jestli si něco stahujete, tak jak můžete žádat refund za něco, co už jste možná použili. Článek 5 ten je zásadní, poněvadž tady je stanovený nejzasší termín pro migraci na systém SEPA. A chci říci, že eh, všechny pozměňovací návrhy jsou proto, aby se na sebu přešlo u všech produktů eh, v jednom a témž termínu. Eh, přičemž ty termíny se liší od 24 do 60 měsíců. Máme tady například 151, 156, tyto pozměňovací návrhy jsou reálné. Původní text komise je možná příliš eh, Eh, ambiciozní, tam jsou 2 a 12 a 24 měsíců pro jednotlivé produkty. Čili eh, těch 24 měsíců pro všechny, to už je jakž takž kompromisní řešení. Eh, parlament chtěl ve svých rezolucích Eh, stanovit eh, opravdu jasné eh, datum nejpozději konec roku 12 a pokud se týče těch dalších dat, které jsou konec roku 13 a 14, tak to také odpovídá velice dobře tomu původnímu duchu. Čili já si myslím, že velice rychlý přechod se nám podaří dát do kompromisu. Článek 6 to jsou eh, vícestrané eh, poplatky, to je eh, až po 187-182 a potom 183 a 204. Komise navrhuje Eh, poplatky v případě eh, zamítnutí, vrácení a podobně eh, těchto plateb. Nicméně tento typ, tyto mezibankovní poplatky by si rády banky zachovaly. Jsou komerční banky, které mají velké množství komerčních komerčních zákazníků a ti by to například přáli zachovat. Eh, pro mezibankovní poplatky hm, existuje přechodné období, takže banky budou mít možnost si transformovat svůj obchodní model a měly by být co nejstejnější v členských zemích a měly by být odvozeny skutečně od obchodních nákladů. Pan Balc a 179, jeho pozimací návrh velice dobře vyjasňuje že eh, by se měly během eh, přehodného období používat tyto poplatky pouze tam, kde už se používají dnes. Eh, čili já myslím, že tady se na tom budeme se ještě podívat. 100, pardon, 205, 6, 7 a 116 k 16, tak ty se zabývají otázkou LV. Já si myslím, že eh, tady to přechodné období by mohlo být kolem pěti let, eh, tam, kde bude třeba eh, vyvinout náhradní řešení ksepa. Takže já myslím, že tady to kolegové snad podpoří. Článek 17, poznací návrhy 223 a 26. Tady se navrhuje větší eh, nebo delší čas pro přechod na SEPA pro členské země, které nejsou v eurozóně. A možná, že také eh, rada se v tomto směru s ní shoduje a já děkuji za ty pozměňovací návrhy. V článku 17 také eh, členské země budou muset eh, umožnit poskytovatelům služeb, aby poskytovali konverzní služby a eh, a to tak, aby spotřebitelé nemuseli používat IBAN, ale aby mohli používat ten BBAN. Já tedy děkuji za 100 64, 166 a potom 224 a 225 za tyto pozměňovací návrhy, nebo tyto všechny se zabývají týmž a sice také mimo jiné zdůrazňují právo spotřebitelů na tyto služby bez dodatečných nákladů. A pak zde máme ještě přílohu. Tady jsou pouze technické požadavky v 231, dvojice a sedmičce chceme zajistit, aby IBAN eh, účtu plátce byl, nebyl nikdy automaticky sdělován, aniž by tedy se k tomu mohl vyjádřit eh, eh, je majitel. Čili číslo účtu prostě nesmí, nesmí být poskytnuto dál, eh, pokud si to nepřeje výslovně majitel tohoto účtu. Čili tolik mé komentáře eh, k tyto pozměňovací návrhy a já si velice ráda vyslechnu vaše komentáře. Pokud se týče dalšího časového průběhu, tak já doufám, že kompromisy budou hotové koncem týdne. Já vám je rozešlu e-mailem a pak v pondělí, v úterý budeme o nich moci jednat, no a snad v průběhu příštího týdne eh, to bude natolik dotaženo, že ten týden později budeme o tom moci hlasovat. Děkuji. Děkuji. Děkuji, Sary. A teď socialista. Eh, alustuseks soovin ma tänada raportööri väga avatud ja kaasava koostöö eest. Děkuji. Já bych rád vyjádřil díky zpravodajce za otevřenou inkluzivní spolupráci, jak pokud jde o protinávrh zprávy, tak pokud jde o poznací návrhy. Já jsem velice rád, že ochrana eh, té nejslabší strany, to znamená soukromého spotřebitele, je v jádru našeho zájmu. Opakovaně zaznělo, že občané ani nevolali po těchto změnách, ani neiniciovali. To znamená, přizpůsobení se na tyto změny a s tím související náklady by měly být eh, pro spotřebitele eh, únosné a příslušné poznací návrhy v tomto směru také vypracovaly právě poslanecké kluby. Eh, nicméně já bych rád apeloval na kolegy, aby se vzdali případných nepři, ne, jaksi, nepříslušejících zásahů do tržní ekonomiky. To by znamenalo krok zpět. Dále opakuji své původní stanovisko, že během přechodu na SEPA by bylo vhodné nastavit jednotnou časovou lhůtu eh, pro zavedení hlavních eh, nástrojů SEPA, to znamená eh, inkasa a úhrad. Jediný časový termín je jasnější, je to nákladově efektivnější a umožnilo by nám to vyrovnat se Eh, s rozdílnými pohledy na věc. Myslím si, že nyní na základě poslancích návrhů nás čeká zajímavá diskuse. A, a dále domnívám se, že eh, naše sněmovna, jakožto sněmovna demokraticky volných zástupců, eh, vnímá jako důležité, aby tento proces byl objektivně monitorován, aby nad ním probíhal dohled. Je důležité, aby Rada SEPA byla otevřena všem zainteresovaným stranám a měli bychom podpořit pozměňovací návrhy, které se byly tímto směrem. Dále, vážení kolegové, buďme Evropané vnímejme to eh, v širším kontextu, než pouze kontextu našeho místního volebního okresku, eh, tak aby kvalitní iniciativy nebyly ohroženy předvolebními sliby. Děkuji. Paní Imbeld. Děkuji, pane předsedo. Vezmu to eh, v náhodném pořadí. Zareaguji tedy na slova zpravodajky. Za prvé bych ráda poděkovala za to, jak nesmírně inkluzivně spolupracovala s námi na této věci. Nejprve pokud je o tu závěrečnou časovou lhutu, konečnou časovou lhutu, moje politická skupina podporuje to nejambicioznější, na čem se dokážeme shodnout. Pokud to má být 24 měsíců, tak to bude 24 měsíců, ale v každém případě by to měla být lhuta jednotná. A myslím, že bychom to měli mít eh, na paměti, když se lidé stěžují, že to je příliš brzy Eh, tak bychom jim měli připomenout, že to celé se rozběhlo už před deseti lety, takže, takže už je na čase s tím pokročit dále. Pokud je o eh, pokud o další věci, eh, navýšení cen, souhlasím s vámi, že to by se mohlo objevit v preambuli, ale určitě ne v článcích textu. Já nejsem proto, abychom zavedli povinné zmrazení cen na 10 let. To by bylo abnormalitou na vnitřním trhu. Myslím, že existují i jiné způsoby, jak zabránit eh, nepřiměřenému navýšení cen. Eh, eh, dále, pokud je o ten mechanismus zprávy, nejsem přesvědčena potřebě vytvářet opět další orgán. Předložila jsem poznací návrh, který se týká složení EPC. Možná tím bychom se měli zabývat více než vytvářením zase nějaké nové struktury, když ještě nemáme celé jasno v tom, jaké byly její funkce, jak by jak by pracovala. Předložila jsem také poznací návrh, který se týká informační kampaně. Já jsem daleko více proto, abychom začali informovat uživatele co nejdříve. S tím už jsme měli začít včera. Nemělo by ani být potřebné v této věci předkládat jakékoliv poznací návrhy. Nic nebrání bankám, aby informovali své spotřebitele již dnes. Eh, namísto toho, aby eh, jak si chránili chudáky uživatele, kteří se asi nezorientují v tom, že bude třeba zavést nový systém. Eh, přece jenom dnes už máme rok 2011, takže s informací spotřebitele by měly banky začít dnes. Pokud o další poznací návrhy, předpokládám, že bude možné dobrat se Eh, textu, který eh, umožní Německu se vyrovnat s tím konkrétním problémem, pokud je o tzv. MIF, ty mezibankovní poplatky. Předložila jsem pozměňovací návrh, eh, který představuje jakousi střední cestu, určité kompromisní řešení, protože upřímně řečeno jsem připravena spíše podpořit návrh komise a počítat se zrušením, se zrušením těchto poplatků v ten předpokládaný časový termín. Tak je to plánováno do, do té doby, k tomu datu má vypršet ten aktuální režim. A to přechodné období, které nabízíme, navrhujeme, je vlastně prodloužením stávajícího systému a režimu. Takže pokud nejsme připraveni podpořit komisi, tak by alespoň to přechodné období mělo být co nejkratší a byla bych ráda, kdyby bylo kratší, než eh, jak o tom hovoří návrh zpravodajky. Pokud je o ELV, eh, prosila bych vás, abyste podpořili návrh mého kolegy Klince. Nevidím žádný důvod pro pětileté přechodné období Neslyšela jsem žádné přesvědčivé argumenty pro tuto věc. A ještě jedna poznámka na závěr. Eh, vkládáte tam termín spotřebitel. Možná by bylo lepší eh, operovat s termínem individuální uživatel, jednotlivý uživatel, eh, než podnik nebo spotřebitel, protože malé a středně velké podniky jsou také spotřebiteli v tomto kontextu a dokonce patrně budou hlavní skupinou uživatelů nového systému takže možná jednotlivý uživatel eh, by byl hodnější termín. Děkuji. Děkuji, Sofie. Pan Epping má slovo. Pane Eppingu? Naděje? Není tu. Sven Giegel. Well, I have the impression... Můj dojem je, že řada těch klíčových problémů zůstává. My jsme o nich opakovaně diskutovali a samozřejmě je zajímavé vyslechnout si názory těch, kteří nestínovali. Myslím si, že stínoví zpravodajové se příliš nepohli ze svých pozic. Na druhé straně děkuji, eh, že byly některé z těch problémů vyřešeny, ale ty klíčové, ty nejkritičtější, tak tam stále přetrvávají problémy. Eh, myslím, že eh, kromě toho, že jsme se shodli na jednotném datu konce a poměrně brzkém, já si myslím, že i kromě toho by bylo možné najít široký konsenzus. A říkám to také jako koordinátor, protože eh, my jsme se také v mnohých věcech politických eh, neshodli, ale měli jsme tam rozdíly, ale na technikálích eh, se v podstatě vždycky shodujeme. Takže v tomto případě tady máme jakési divné války, Němci vedou svoji válku, Francouzi zase svoji jinou válku, a pak je zde zpravodajka, který se to, která to snaží držet nějak eh, pohromadě. No, je to těžké. Já si myslím, že jasná věc je ta, že takový systém na společném trhu musí být a nikdo není proti tomu principu, tedy proti tomu přechodu na jednotný systém. Ale panují tady obavy, že se ztratí výhody, které souvisí se současnými národními systémy. Čili nemohli bychom uživatele a ostatní aktéry, kteří používají tento systém, přesvědčit, že o žádné výhody nepřijdou. A v podstatě eh, tam když využíváme velikosti našeho trhu, tak to mm, nikdy nevede k nevýhodám, čili prostě z toho naopak vyplynou výhody. Takže já skutečně mám problém eh, s tímto stylem práce. Myslím, že bychom si měli sednout spolu za zavřenými dveřmi, nejenom tedy mezi eh, stínovými zpravodaji a pořádně se o tom pobavit. Protože já myslím, že by bylo hm, opravdu podivné, kdybychom skončili u nějakých eh, těžko vypočítatelných náhodných většin. Já ještě chci zdůraznit jeden větší bod a sice to je to právo na refundaci. Problém pro nás spočívá v tom, že aby eh, staré příkazy mandáty byly v budoucnu stejně platné, tak to znamená, že lidé, kteří je podepisují, eh, musí mít stejná práva dnes i v budoucnosti. A jestliže eh, v podstatě eh, používáte nějaký eh, příkaz, tak to znamená, že už jste zřejmě použili ten produkt, pokud jste ho použili na internetu. třeba jestliže to, to, to, se, to se může tedy týkat i třeba jídla. Prostě jakmile ho sníte, tak ten produkt už neexistuje, takže jaká refundace. Takže tak to prostě je. Eh, to, totež je, eh, pokud se týče třeba nájemního bydlení, eh, pokud máte nějaké nájemníky, tak se jich hned tak nezbavíte. Třeba u nás v Německu to tak je. A de facto jde o produkt, který je spotřebováván, nebo je ta spotřeba spočívá v používání toho bytu. A jestliže eh, nebude možné eh, dát všem eh, stejnou míru práv, tak potom budeme muset jednotlivé mandáty přeformulovat. Takže prosím, buďme flexibilní u toho práva na refundaci. A pokud nebudeme flexibilní, tak eh, prostě budeme mít obrovské problémy, právní problémy, poněvadž to je něco, co se na národní úrovni vyřešit nedá a to určitě nechceme. A já si myslím, že tady je třeba to eh, technicky nějak rozřešit. A kromě toho ještě, pokud se cen týče, budeme muset pokračovat v debatě, já to vnímám jako eh, významný problém. Prostě je třeba najít eh, eh, řešení, která jak si vyváže, vyváží tu radu EPC. Vím, že je tady skepce Eh, zda se má vytvářet další eh, vládní orgán, eh, vládní nebo ne, to nevím, to pro mě není tak důležité, ale já si myslím, že my musíme najít nějaké řešení, jinak si svoje pravidla stanoví finančníci sami. Takže já tady nechci rozvíjet i další problémy, že tady jiní možná budou jiného názoru, ale eh, já chci říci, prosím, sejděme se ještě jednou eh, i s těmi dalšími autory pozměňovacích návrhů a zkusme dospět ke kompromisu. My prostě nemůžeme eh, dovolit, aby se to zvrhlo v hlasovací chaos. Děkuji. Gracias, Sven no ningún representante. Děkuji, Svene. Vidím, že se tady nikdo nehlásí za levici a má slovo pan Ferver. Děkuji, pane předsedu, milé kolegyně, milí kolegové. Já si myslím, že tady musíme dávat pozor na dvě věci. Za prvé, hovoříme tady o nějakém konečném datu, kdy tedy SEPA vstoupí v platnost, anebo hovoříme teď o rulebooku. A to je přesně náš eh, problém, protože my ještě nejsme spokojení v mno, na mnohých místech eh, s rulebookem, o tom už tady kolegové hovořili, anebo chceme tedy tady nějaké konečné datum. A kvůli tomu si myslím, že je to tak hodně komplikované. Jsem velmi rád, že mohu souhlasit se svým kolegou, kolegou Gigoltem, který hovořil o tom, že tady potřebujeme opravdu více flexibility, protože v rulebooku máme ještě stále hodně problémů. A já si myslím, že skrze tuto proceduru tyto problémy vůbec nevyřešíme. Já jsem předložil několik pozměňovacích návrhů, nicméně bohužel nebyly zohledněny. Uh, Eh, o to důležitější je to, že o nich, eh, mohu, o nich mohu v tuto chvíli hovořit. Eh, já jsem teď ten špatný chlapec, který chce zásadní prodloužení, tak abychom ten čas mohli využít na to, abychom do do toho to dokumentu mohli ještě více zasáhnout. My jsme o tom hovořili v minulém roce, Hovořili jsme také o tom s komisařem Barnierem a hovořili jsme o tom, že několik procedur jsou prostě neakceptovatelné. E, máme tady 27 členských států, 27 členských států má různé procedury pro platbu v hotovosti. Opravdu jednotlivé státy mají jednotlivé své vlastní mechanismy a teďka v podstatě jedním máchnutím ruky to všechno bude vypadat úplně jinak e, to znamená, že eh, my v podstatě opravdu by došlo k tomu, že bychom jedním mávnutím ruky všechno najednou sjednotili. Já si myslím, že to opravdu nepůjde. Eh, co se týče například inkas tak já jsem například to přeskomal ještě jednou eh, doma. Eh, já jsem se podíval na to, kolik vlastně věcí já vlastně platím inkasem eh, poplatky do sportovního svazu, časopisy, noviny a tak dále. A tady v podstatě vidíte, kolik, kolik věcí to je. Když se podíváte třeba na eh, všechny ty různé dobrovolné věci, já nevím, eh, pokladník eh, v, dechov, v souboru dechových nástrojů, ve sportovním združení a tak dále a tak dále. Prostě je toho opravdu strašně moc. My takových organizací, svazů a združení jenom u nás je opravdu strašně moc. I dobrovolní požárníci jsou u nás. A všichni, všichni ke mně chodí a říkají, vy jste se asi zbláznili v Evropě. To znamená, že já musím teďka každému členovi ještě jednotlivě individuálně napsat, abych se ho zeptal, zdali mi dovolí, abych si z jeho účtu odečetl ten eh, jeho členský příspěvek. Tady opravdu je třeba s tím něco udělat. Já jsem předložil svůj pozměňovací návrh a já bych byl velmi rád, kdyby zpravodajka tento můj návrh zohlednila. Eh, tak... Eh, Dále je ta otázka toho, jak dlouho ty peníze mohou být na kontě. My to z vědy víme, že samozřejmě je daleko jednodušší se zapamat, zapamatovat dvě sedmi číselná čísla než eh, dvacetičíselné číslo. A teď se tedy budou dělat ty převody ale některé převody nebo většina převodů není přeshraničních. A teď ta otázka, která stojí, je ta, zdali by ty eh, vnitřní převody, ty vnitrostátní, vnitrostátní nemohly zůstat eh, jaksi v té stejné situaci, v jaké jsou v tuto chvíli, aby se tedy na ně neaplikovaly ty stejné eh, věci, které se budou aplikovat v, při přezahraničních převodech ty, všechny ty konverzní e, povinnosti a já si myslím, že tím bychom to v podstatě vyřešili, aniž bychom nějakým způsobem e, v tuto chvíli chtěli spochybnit eh, systém SEPA. Já eh, nechci spochybnit tento systém, ten je důležitý, my máme jednotnou měnu, proto také jednotná a jednotný prostor pro platby je důležitý. Eh, je třeba najít nějakou vhodnou aplikaci, ale neříkám, že to řešení je opravdu jedno mávnutí ruky, ruky které sjednotí všechny platební systémy ve všech členských eh, státech. Já si myslím, že tím bychom opravdu pomohli i všem ostatním eh, členským státům a jistě bychom získali i větší akceptovatelnost ze strany členských států. Děkuji. Markusy Jean-Paul. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Vyslechl jsem si velmi pozorně eh, Markusova slova ohledně různých združení a problém se srážením členských příspěvků. Rád bych jen připomenul, že když jsme vypracovávali směrnici eh, nebo řešili směrnici o platebních službách. Měl jsem tu čest být eh, zpravodajem v minulém volebním období a byl tam problém eh, s velkou různorodostí a rozmanitostí platebních systémů v členských státech. Vůle sjednotit ten systém, to bylo něco obtížně proveditelného a proto eh, ta harmonizace byla pouze částečná. Myslím si, že to přispívá k těm dnešním potížím. Pokud je o SEPu, směrnice právní základ, která tvoří právní základ, u té jsme určitě také se dopustili chyb, protože za daných okolností nebylo možné dosáhnout něčeho více. Ehm, především o stanovení eh, konečné lhuty, která by byla realistická a která zároveň by byla smysluplná. Ehm, pokud je o zavedení jednotného platebního systému v Evropě, musím si, že to je poměrně drahé. Banky to bude stát více, než co je stál přechod na euro. Eh, jde jednak o investice do IT, ale také o investice do proškolení personálu a také do komunikační strategie či komunikační kampaně. Je tedy třeba nalézt realistické, reálné základy, tak aby tento systém mohl být zaintegrován a eh, zrealizován. Pokud to budeme protahovat, tak si myslím, že jenom prohlovíme, budeme protahovat ty potíže, uděláme to složitějším pro občana. Ale Rád bych se ještě vrátil k tématu, které je pro mne důležité, a tím je tedy tím jsou ty MIFs. Hovořila o tom Sophie Entwelt, řekla, že předložila návrh kompromisního návrhu. Já si myslím, že to nestačí. Já si myslím, že bychom to měli přistupovat eh, zcela eh, upřímně a čestně, eh, protože tady se snažíme vlastně rozhodnout mezi Eh, jednak návrhem komise, já ji obvykle nekritizuji, ale tady se komise snaží to řešit cestou nařízení a přitom jde o problematiku práva hospodářské soutěže. Eh, v současné době eh, tedy jsou také soudní spory, padla rozhodnutí o kartách a podobně. A tady jde o skutečný problém, reálnou otázku, kterou není možné řešit prostě nějakým nařízením, kde se řekne, že je to zakázáno. Eh, mohli bychom říct, že je to zakázáno pouze v některých případech a ne, a ne jinde, ale víme, jak by potom vypadala situace. Eh, vrátím se ještě k těm eh, MIFS, k těm bankovním poplatkům. První argument, který bývá znášen, je, že se to týká pouze některých zemí. Ale v zemích, kterých se to týká, jsou jiné systémy, a to systémy, které nejsou velmi transparentní. To znamená, eh, že náklady eh, spojené s těmi operacemi jsou vlastně financovány z jiných bankovních operací, takže transparentnost pro spotřebitele je nulová. Je třeba se podívat na situaci v zemích, kde eh, mají zaveden tento systém z bankovních poplatků. Je pravda, já jsem to říkal už před pár roky, že dochází k zneužení, zneužití pravidel situace. To znamená, ty poplatky byly stanoveny zcela svévolně ehm, provozovateli, často na úkor obchodníků či spotřebitelů. To je nepřípustné. Aha. Eh, na druhou stranu tyto poplatky jsou odvodněny náklady na tyto platby, protože eh, tady eh, jde o komerční činnost, obchodní činnost. Leda, že bychom to nadefinovali úplně jinak. Kolega říkal, že bychom měli příliš zasahovat do fungování tržní ekonomiky a já bych rád řekl, že s ním souhlasím. Je třeba, aby byla stanovena spravedlivá cena, to znamená třeba vyhodnotit náklady. A dnes nejde o to úplně zrušit tyto mezibankovní poplatky, ale nastavit to tak, aby jejich stanovení odpovídalo reálným nákladům na tyto operace. A z tohoto důvodu se domnívám, že eh, není, třeba, není dobré řešit to cestou tohoto nařízení, protože pokud, by se nám, eh, pokud se nám říká, že jde o překážku v hospodářské soutěže, tak je třeba to prokázat. Eh, nestačí prostě takováto dogmatická tvrzení protože komise o něčem rozhodla, protože to má na mužce už dlouho, tak to je dostatečný argument. Takže myslím, že bychom to měli dostatečně přesně vyhodnotit, eh, tak abychom eh, případně nezaujímali eh, stanoviska, která by v podstatě ve finále byla nepříznivá pro spotřebitele. Proč? Protože kdybychom zakázali něco, co má být transparentní, pokud o strukturu nákladu, pak banka, zprostředkovatel té platby, si to bude muset zafinancovat jinak. A nejhorší způsob by byl, nejvíce odsouzeníhodným způsobem byl, by byly uvaleny jiné bankovní poplatky na produkt, který s tou platbou nemá nic společného. Dám vám příklad z Francie. Ve Francii známe mezibankovní poplatky, ale například šekové knížky jsou zdarma. Spotřebitel neplatí nic za šekovou knížku a e, kdyby člověk chtěl hrát na ten aspekt netransparentnosti, tak by mohl vlastně ty Eh, náklady na platby eh, převést právě na šekové knížky. A v souvislosti se SEPou je relevantní eh, určitě si uvědomit to, že na jedné straně chceme zjednodušit platby a projdeme určitým obtížným přechodovým obdobím, kde bude třeba změnit zvyklosti a potom v další fázi, kdyby někdo zneužíval těch rádoby Eh, technických eh, jaksi předpisů, tak by bylo třeba eh, to řešit rozhodnutím jiným, než které by mělo formu nařízení. Prostě ne prostým rozhodnutím výkonných orgánů. Jakým způsobem to má být upraveno. Děkuji, Jean-Paul, není Udo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také vám, paní zpravodajko, za to, že jste opravdu tak intenzivně pracovala Eh, můj kolega již řekl hodně zásadních věcí. Tady máme vlastně dvě hlavní kritéria, která je třeba zohlednit. V první řadě ochrana spotřebitele, to je samozřejmě ve středu této eh, diskuze a potom také neutralita hospodářské soutěže. Proto jsme tady také hovořili o politikách hospodářské soutěže, také o pravidlech pro eh, nové trhy a vy, paní zpravodajko, ale také vy, naše milá paní kolegyně ze strany liberálů, jistě budete, nebo chápete, že my se nebudeme, nebo nechceme ty věci jaksi zdržovat, to v žádném případě. Pan Gozes ještě v podstatě na poslední chvíli hovořil o možnosti jaksi toho pozdržení, což v podstatě bylo něco, co přišlo ze strany EPP a my jsme byli proti, takže eh, paní zpravodajko, opravdu ujišťuji vás, my to nechceme zdržovat. Nicméně, Myslím si, že nesmím podceňovat ten politický potenciál eh, přechodu na systém SEPA, protože to je něco, co opravdu naši koneční spotřebitelé na konci dne opravdu velmi, velmi přímo pocítí. A proto je třeba si uvědomovat vlastně, co se děje, k jakým změnám bude docházet. A teď ve chvíli, kdy v podstatě dochází k velkým změnám, nebo kdyby mělo docházet k zásadním změnám, eh, kterým by společnost nerozuměla, a pan Ferber již o tom hovořil, pan kolega Gigold o tom hovořil také, ve chvíli, kdy by tomu tedy nebylo porozuměno, tak by to vedlo k chaosu. A proto ta otázka té, toho správného postupu, té techniky, je opravdu zásadní. Ano, pan, já se si také myslím, že spotřebitel opravdu o tom musí být přesvědčen. Nemůžeme udělat nic, co by vedlo k nějakým nadbytečným poplatkům u tohoto nového systému. Protože pro mnoho nebo pro většinu eh, lidí, a pan Gigold o tom eh, hovořil, eh, on vlastně říkal, proč bychom se měli v tuto chvíli zbavit těch výhod, které v tuto chvíli eh, máme. Proč ta inkasa nemohou fungovat tak, jak fungují v tuto chvíli? Proč nemůžeme to udělat tak, aby ty výhody, které platí v tuto chvíli u nás, platily poté pro všechny? Eh, paní zpravodajko, já se vracím ještě ke svému pozměňovacímu návrhu 172. Tady jde hlavně o ochranu spotřebitele. Eh, představte si, že tady to přijmeme. A ty mandáty v podstatě na inkasa při, převedeme na eh, celoevropskou úroveň. Vám se to tak nelíbí, vy jste říkala, že jednotlivé členské státy se musí rozhodnout sami a eh, tady dojdeme zase eh, k 27 různým systémům, protože jednotlivé členské státy samozřejmě nebudou chtít převzít zodpovědnost a potom zase dojdeme k té situaci, kdy, se, kdy lidé budou říkat, za to všechno může opět Evropský parlament, Evropská unie. A proto tedy e, já se ptám, proč nebudeme dos- nechceme být dostatečně odvážní, proč jak si nevytvoříme něco, co by fungovalo na celoevropské úrovni, co by fungovalo jednotně ve, vče- ve všech jednotlivých státech a co by poskytovalo všechny výhody těch inkasních plateb, které existují v tuto chvíli. Takže to by v podstatě byl ten můj apel, ta má výzva k vám všem a já si myslím, že to je ten směr, který, kterým bychom se měli ubírat. Děkuji. Děkuji, Udo, Sophie Ingveld a já vás prosím, abyste byla co nejstručnější, protože poté ještě dáme slovo komisi, aby uzavřeli tuto debatu. Sophie. Jenom velmi stručně k duchu této debaty. A já jsem také naslouchala právě předřečníkovi. Vy hovoříte o mladých lidech, kteří eh, vycházejí do ulic, ale oni chtějí změnu, chtějí pokrok, nechtějí cestovat v čase zpátky do doby, kdy svět byl údajně daleko lepší než dnes. Svět se prostě točí dál, i když se nám to třeba nelíbí. Já myslím, že bychom měli být odvážnější a implementovat reformy. Bude to skutečně výhodné pro každého občana? No nebude, ale prostě městy se mění, lidé si na to budou muset eh, zvykat. Eh, Evropa se velice nerada mění, ale to není dobře. Prostě je to velice drobná debata, nepříliš důležitá debata, ale vystihuje to náladu v Evropě. My prostě nejsme schopni se jakkoliv měnit a jestli to potrvá, tak ztratíme na významu. Čili já jsem proto, abychom byli trošku odvážnější v této debatě a nestáli pořád na brzdě. Děkuji. Já se omlouvám, eh, teď dám slovo komisi. Eh, a prosím, buďte struční, můžete. Děkuji, pane předsedo. Tak jestliže mám být velmi stručný, tak bych asi řekl jenom to, že debata, kterou jsme si dnes vyslechli, eh, předznamenává docela dobře kompromisní řešení na základě zprávy paní Esaje a také na základě toho obecného přístupu, který se projevil minulý týden v Koreperu. Eh, komise je připravena k maximální flexibilitě a spolupráci v následujícím trialogu. Já myslím, že eh, není třeba, abych se eh, abych to nějak rozváděl. Pokud se týče to datum přechodu, tak chceme jedno, chceme, aby to bylo poněkud ambiciozněji Chceme, aby ta migrace proběhla co nejdříve a my samozřejmě eh, chápeme eh, různé argumenty, které tady zaznívají. Pokud se týče mezibankovních poplatků, tak eh, možná, že kolega by k tomu mohl říci, vyjádřit se k tomu naší pozici a proč si myslíme, že mm, nejsou zcela efektivní. Pokud se týče práv spotřebitelů, tak ta jsou ošetřená. Eh, ten návrh eh, jde nad to, co je eh, v rulebooku EPC a myslíme si, že tato zpráva jde o něco dále než návrh komise, kde se hovoří o právě spotřebitelů například u inkasa součtu a podobně. A já myslím, že to je v pořádku. Dále Můžeme debatovat ještě o detailech, ale každopádně eh, myslíme, že je to eh, kompatibilní eh, s právy a závazky vyplývajícími ze směrnice o platbách. Děkuji, pane předsedo. Ještě pokud se týče tím z bankovní poplatku, tak k tomu chci vysvětlit toto. Eh, tady jde o to, aby bankovní průmysl měl právní jistotu, to znamená, aby si mohli uspořádat své business modely, a neboť potom volají už mnoho let. My jsme tady přesvědčeni, že MIF, tedy mezbankovní eh, poplatky za transakci, by asi nebyly v pořádku eh, s mm, pravidly pro konkurenci, tak jak to zveřejňuje komise a myslí, myslíme, že to také nevede k právní jistotě, spíše k právnímu zmatku. Čili jediný způsob, jak to vyřešit, eh, by byly eh, individuální případy eh, konkurence v jednotlivých členských zemích a to by hm, velice zkomplikovalo zejména přeshraniční transakce a byl by tedy na trhu zmatek. A dále otázka přechodného období Rada a parlament, respektive některé pozměňovací návrhy navrhují velmi dlouhé přechodné období, eh, daleko delší, než komise si představovala, tedy ten rok 2012. My eh, víme, že rada eh, žádá, aby se jasně rozlišovalo mezi inkasem národním a přeshraničním. Já si myslím, že to je velice důležité, protože pokud budeme mít eh, poplatky za přeshraniční inkaso, tak eh, to de facto zcela zruší šanci na vytvoření společného trhu finanční, tedy platební služeb eh, v těch členských zemích, kde nejsou tyto poplatky, tedy MIFI. Čili my uznáváme, že tady je třeba delšího pozměňovací, tedy přechodného období pro domácí platby a jejich poplatky, ale ne pro ty mezinárodní. Děkuji vám. Děkuji vám a nyní ještě dám slovo paní zpravodajce na závěr debaty a prosím opět, aby byla velmi stručná. Děkuji, pane předsedo. Ano, um, už máme trošku spoždění, takže já budu velice stručná a nebudu se zmiňovat jednotlivě o eh, všem, co bylo řečeno. Chci připomenout, že eh, rada se shodla, takže i my se můžeme shodnout. A já děkuji zejména Svenovi a Sofii, kteří nám všem připomněli, že sledujeme společný cíl a tím je dobře fungující platební trh, jednotný platební trh, který přispívá k celkovému společnému trhu. To je ten cíl. My se k tomu nyní přibližujeme a to je to hlavní. My vlastně to, co děláme, tak to znamená, že prostě se musíme každý něčeho málo zdát, tak abychom docílili toho společného cíle. A já myslím, že eh, v debatách příští týden eh, se to podaří a že dosáhneme kompromisního textu. Děkuji. Děkuji a nyní ještě harmonogram hlasovat. Budeme ve výboru 27. června a do pléna to bude moci jít 11. září. Takže já děkuji všem a nyní jdeme k dalšímu bodu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za příležitost k prvnímu odprezentování návrhu zprávy, která byla rozdána všem kolegům. K této zprávě jsme již obdrželi návrh stanoviska rozpočtového výboru a e, výboru EMPL. Myslím, že půjde o užitečný příspěvek k naší práci. Než se pustím do detailních aspektů návrhu, ráda bych předeslala dvě obecnější věci. První se týká et cela a son importance. První se týká samotného názvu zprávy a je to důležité, eh, protože název zprávy, tak jak byl předložen, eh, navržen, Eh, se z něj vyplývá, že jde o Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik. Ovšem, jak na to pravidelně upozorněme na konferenci předsedů výboru, eh, Otázka evropského semestru jde nad rámec pouhé koordinace hospodářských politik, protože prostřednictvím národních reformních plánů vlastně eh, se to týká celé strategie EU 2020 a jejího provádění. Takže myslím, že se to bude chtít eh, určité kolektivní úsilí a určitou kreativitu, abychom dobře nadefinovali eh, přesně rozsah toho evropského semestru, rozsah tohoto tématu, eh, protože touto zprávou se parlament vlastně zapuje do diskuse s ostatními institucemi ohledně tohoto nového nástroje, který má sloužit jak komunitární metodě, tak koordinaci národních politik a evropské politiky, či evropských politik. A to ještě jednou eh, v oblasti, která sahá nad rámec pouhé koordinace hospodářských politik v úzkém slova smyslu. Eh, další obecná poznámka, kterou bych ráda předeslala, eh, týká se to propojení této naší práce a toho, co nazýváme ve svém žargonu eh, balíčkem pro hospodářské řízení a zprávu, protože samozřejmě tyto eh, diskuse se do jisté míry překrývají a návrhy obsažené v této zprávě zohledňují také stav vyjednávání toho druhého balíčku. I když ten balíček eh, věcně za to se týká hospodářských strategií a jejich návrhů, návrh, eh, respektive přístup zvolený u této zprávy, alespoň na první pohled, eh, to téma eh, pojímá spíše z hlediska postupů, práv a povinností jedněch a druhých. Takže tolik na úvod a nyní se dotknu detailních aspektů svého návrhu. Ten návrh je poměrně eh, stručný, takže myslím, že jste si všichni mohli přečíst. Nicméně eh, pro parlament je to nesmírně důležitý okamžik, eh, ne snad proto, abychom se abychom žádali po komisi, aby konečně souvědomila, že parlament existuje a že v souvislosti s evropským semestrem je možná vhodné zohlednit tu existenci, ale vlastně tady jde o to, že můžeme nadefinovat realitu eh, pravomoci, které chceme vykonávat a realitu celého toho postupu procesu. Eh, jde o poměrně specifický proces, protože vlastně tady vykrystalizovávají eh, více postupy to, co vyplývalo z Lisabonské strategie, nyní strategie EU 2020, eh, což souvisí také s fungováním paktu stability na jedné straně a také s nástroji pro hospodářské řízení, eh, eh, o kterých se nyní také diskutuje, čili opravdu celá řada věcí nyní krystalizuje a je třeba, aby parlament měl jasný pohled na to, jakým způsobem se v tom chce angažovat, jak chce sehrávat svoji roli. Pokud je hospodářskou a měnovou unii, tak tady samozřejmě se pohybujeme na poli, kde celá řada pravomocí eh, spadá do oblasti národních politik, vnitrostátních politik. Ovšem je třeba si uvědomit, že bez evropské koordinace eh, by věci nefungovaly. Eh, Podívám-li se například na pravomoce Evropského parlamentu do posud, tak v průběhu času jsme nashromáždili zkušenosti, určitou expertizu, také určitou judikaturu, pokud je o hlavní směry hospodářské politiky, Eh, v těch oblastech, které spadají do naší pravomoci, anebo hlavní směry pro zaměstnanost, eh, pro sociální oblast. Myslím, že paměť toho dostatního vývoje eh, to je jedna věc a na druhé straně je třeba sledovat, co se děje v členských státech a určitě potřebujeme samozřejmě vývoj v členských státech zohlednit, pokud chceme nějak pokročit s tím evropským semestrem. Eh, je zde na část, která eh, je pokrytá smlouvou, ze smlouvy vyplývají určité naše pravomoce či právo zasahovat do některých věcí a dále tady konkrétní rozměr, který se týká koordinace hospodářských politik a dále dohledu, eh, rozpočtového dohledu. V oblasti koordinace hospodářských politik nástroj, kterým disponuje parlament, jsou hlavní směry pro hospodářskou politiku. V nové strategii, kterou zavádí komise, tento nástroj ztratí na relevantnosti. A proto je důležité, aby Evropský parlament eh, hledal nějaký ekvivalent, eh, buď eh, v, tedy, aby tedy hledal v návrzích, o kterých se nyní diskutuje, které jsou na stole, a musíme vést diskusy s komisí a radou, aby se vyjasnilo, jaký je stav těch postupů, těch procedur, protože není možné v demokratickém uspořádání měnit z minuty na minutu nějak zásadně Eh, celé fungování. Eh, to se týká sankcí, to se týká včasného varování a tak dále. Takže eh, hlavním dokumentem bude asi ta výroční zpráva o růstu. Výroční analýza růstu. A tady bych na vás apelovala, abyste k tomu přistupovali velmi náročně. Jednak by komise měla dodržet časový rámec pro prezentaci, pro zveřejnění tohoto dokumentu, tak aby parlament měl možnost vykonávat své pravomoci a svůj vliv, stejně tak jako v případě těch eh, předchozích hlavních směrů. To si myslím, že je naprosto klíčová věc. Pak je zde ještě další rozměr, další aspekt, který se týká výslovně členských států. Tady jsou zase dvě věci, které bych ráda zmínila v této eh, první diskusi v této první fázi. Samozřejmě, co přísluší členským státům, přísluší členským státům, my do toho nemůžeme nějak zasahovat. Nicméně jsme zjistili, že může docházet k určité nákaze a pro tuto konkrétní potřebu, tento konkrétní účel se zavádí hospodářský dialog eh, při plném respektování svrchovanosti členských států, toho, že řídí svoji hospodářskou politiku, ale ono se to netýká pouze tohoto aspektu. To znamená, tady možnost eh, vést eh, diskusy, pokud je to potřebné, například když se mobilizuje Evropský stabilizační mechanismus nebo v jiných případech, je tedy možné vést specifickou diskusi týkající se specifické konkrétní situace v některém členském státu, tak jak jsme eh, postupovali například eh, prostřednictvím krizové komise pro Řecko. Ale třeba používat přesné termíny. Výraz hospodářský dialog jako to, jak se nechá zimno dojem, jako by šlo nějaký přívěšek měnového dialogu. A to se nemůže týkat celého mechanismu eh, evropského semestru, protože kdybychom takto postupovali, tak se vlastně vzdáme části pravomocí, které jsme v průběhu let eh, vykonávali, v průběhu předchozích let. Výraz hospodářský dialog se týká dialogu, který si přejeme zahajovat konkrétně s členskými státy za konkrétních situací, kdy vzniknou problémy. Já doufám, že eh, v tomto bodě si to můžeme mezi sebou eh, zcela jasně uvědomit. Dále, pokud jde o tedy pravomoci týkající se té úrovně členských států, to, co přísluší členským státům, Zmínila jsem tedy ten termín hospodářský dialog a je zde ještě jeden důležitý aspekt, a totiž jak členské státy sestavují své rozpočty a jak se to všechno propoje, tak aby se to mohlo stát eh, nástrojem efektivní koordinace. Já bych ráda připomněla, že Jean-Claude Juncker eh, už vlastně před 11 lety, tehdy se eh, v roce 2005 prováděla revize Paktu stability a růstu a také Joachim Almunia tehdy Eh, přišli s myšlenkou harmonizace eh, časového rámce, eh, harmonizace tak, aby rozpočty členských států, harmonizace tedy týkající se sestavování rozpočtu členských států, a dnes, když posilujeme pak stability, tak jediná věc, která do toho je zahrnuta, do toho paktu pro Euro+, plus, mezi těmi nástroji, kterých se vyjednává, tedy je to, že by v ústavách členských států byl obsažen zákaz deficitu, zákaz rozpočtového schodku. Ale jsou tady i jiné relevantní aspekty. Já zmíním pouze některé. Jednak je to ten časový harmonogram, časový rámec, dále dokumenty jednání vypracování dokumentů, které členské státy musí, musí předkládat, to znamená reformní program nebo program stabilita konvergence. Dále eh, otázka také srovnatelnosti rozpočtu. To je už starý požadavek, ale bude třeba, aby se tomu někdo začal věnovat. Eh, protože pokud ne, tak není možné, abychom měli strategii EU 2020, která vlastně by se stala pouze akademickým cvičením. Tak eh, přestaňme už k tomu takto přistupovat. Eh, protože jinak nikdo nebude konkrétně prověřovat, jak ta strategie se promítá do rozpočtu Evropské unie, do rozpočtu členských států, na základě je, eh, eh, hodnotit to na základě kritérií, které nesouvisí vlastně nějak s tou strategií, přece není rozumné. A dále ještě. Už úplně na závěr, paní předsedkyně. Já eh, jsem tady detailně nehovořila o tom časovém rozvrhu evropského semestru, eh, protože to se týká jaksi, určitých eh, kritických slov, která vyslovily různé strany. Jenom bych k tomu možná doplnila dvě věci. Samozřejmě je třeba ten evropský, celý ten evropský semestr propojit s posíleným dialogem Eh, se kterým jsme získali již zkušenost eh, s národními parlamenty. A já bych tady navrhovala eh, dělat to ve dvou fázích. Před jarní Evropskou radou by mohl být nastaven takový parlamentní týden, protože víme, že v těch dvou dnech či půl dnech, které zatím míváme s národními parlamenty, není možné vlastně se pouštět do nějaké hlubší diskuse a dále eh, v tom eh, druhém čtvrtletí, to znamená mezi eh, jarní Evropskou radou a okamžikem, kdy komise předkládá doporučení pro jednotlivé členské státy, by se mohla pořádat třeba takzvaná rozpočtová konference na úrovni předsedů výborů, by to tedy znamenalo další ještě schůzku. Eh, v celém tom časovém eh, rozhodu akcí. Takže tolik ještě k tomu a pak bych ještě chtěla říci, že celá ta věc by měla přispět k tomu, aby se posílila naše expertíza v této oblasti a také náš soubor nástrojů, kterými disponujeme, tak abychom mohli provádět audit makroekonomické situace v závěru roku. protože eh, komise zpracovává eh, jednoletou analýzu růstu pro další rok také. A vyhodnocuje se, do jaké míry tady členské státy splnily také své úkoly. Takže tolik eh, návrhy obsažené v mé zprávě. Já jsem přesvědčena, že kolegové se s nimi již obeznámili a zhruba v tomto duchu tedy chci pojímat diskuse o této věci. A ještě jedna poslední věc. Tady jde o nástroj, který bychom chtěli využít, abychom pokročili v rámci vyjednávání. Řekla jsem, že evropský semestr jde nad rámec pouhé, pouhého balíčku pro řízení a zprávu hospodářských politik. My jsme požadovali, že pro nás samozřejmě otázka eh, dovršení tohoto balíčku Eh, neznamená, že to téma je vyčerpáno. A otázka je, jak postupovat potom dále. Zda chceme, aby to vyústilo v interinstitucionální dohodu, to je jedna možnost, eh, kterou bychom mohli požadovat, anebo zda chceme jít ještě dále, a to tedy až na nařízení pro tuto oblast, což z demokratického hlediska by samozřejmě byla eh, ta nejdokonalejší forma ale eh, v této fázi eh, zatím navrhuji, abychom to ponechali otevřené, tyto dvě možnosti. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Uh, thank you, thank you. Děkuji, Pervanš. A já se omlouvám za to, že jsem tady bohužel nemohl být eh, po celou dobu vaší prezentace, ale víte, že se tady toho momentálně odehrává hodně v parlamentu. Tak, eh, co stínový zpravodaje, zpravodajové Filip? Děkuji. Nejprve chci poděkovat Pervanš za její zprávu, která podle mého představuje eh, skvělý eh, základ pro další práci. Samozřejmě to dále obohatíme. Chtěl bych zdůraznit tři body, které jsou pro nás nejdůležitější. Ten eh, první bod je, že eh, semestr chceme, aby se stal součástí sekundární legislativy EU. Proč to říkám? Ne proto, že chci jako nováček zde eh, posilovat moc těchto institucí, to ne, ale proto, že vidíme, že zde bují Eh, nové iniciativy a instituce eh, mimo rámec EU. Eh, e Například mechanismus stability. A také jsme svědky renacionalizace řady politických oblastí, nebo alespoň pokusů o tuto renacionalizaci, což není zdravý trend, poněvadž to znamená ztrátu pro demokracii. Já jsem já si myslím, že je v pořádku, aby eh, demokracie fungovala na národní úrovni samozřejmě, ale vidíme to, že národní vlády ztrácejí moc, protože jejich eh, pozice nejsou obvykle předem vyjednány v parlamentu, spíše je parlament dostává dodatečně ke schválení. Eh, proč je to důležité? Podívejme se, jak se staví lidé eh, z zemí, které platí víc, než kolik dostávají do evropských fondů a naopak eh, lidé v zemích, které mají potíže, v podstatě nejsou schopni splácet dluhy, které nyní, na nich nyní leží. A jeden způsob, jak se z toho dostat, je, aby se všechno opíralo o demokratické procesy, to znamená, eh, aby to měli v rukou demokraticky zvolení zástupci na národní či nadnárodní úrovni. A já si myslím, že o to tady jde. Takže nejde o mocenský boj mezi parlamentem a radou nebo tak něco, ale jde prostě o to, aby ty důležité věci byly přísně na demokratické bázi. Eh, druhá věc. Eh, Eh, ta se týká subsidiarity, což je pojem, který často nepoužívám. Já jsem federalista a jsem přesvědčen, že pokud chceme, aby se lidé v Evropě měli dobře, nemáme jinou možnost, než kráčet výrazně vpřed cestou politické integrace. My nyní my nyní eh, vidíme eh, spíše opačný trend a mm, to ovšem nevidím, že by to bylo do budoucna nějak eh, přínosné. Ehm, Všem, samozřejmě nelze pokračovat s tím federálním směrem bez řádné demokratické zodpovědnosti. A pokud se týče toho semestru, tak já si myslím, že toto je zásadní moment, ve kterém eh, komise eh, zveřejňuje své eh, pokyny pro ekonomickou, ekonomický vývoj. A de facto to není celá komise, je to jeden direktorát. A jednoduše a prostě oni se nezabývají eh, zaměstnaností, nezabývají se penzemi, poněvadž to není eh, v jejich mandátu. A já musím říct toto, že pokud eh, Ehm, nesměřujeme k federalizaci sociálního zabezpečení, tak Evropská komise nemá co nařizovat členským zemím, co v té oblasti mají dělat. Přesto všem komise má pocit, že do toho mluvit má, a to e, čím dál více, bez demokratické zodpovědnosti. Eh, jestliže eh, komise řekne například mé zemi, že máme zrušit automatickou indexaci eh, mest, tak komisi nikdo nekontroluje. Opravdu neexistuje instituce, která by měla takový volný prostor jako komise. Samozřejmě to existuje v diktaturách, ale to by neměl být náš případ. Já Neříkám, že tato politika by měla zůstat eh, zcela v rukou členských zemí, ale pokud je v rukou členských zemí, tak eh, komise by měla vědět, kde je její místo. A já se nyní dívám směrem k příslušnému DG. Vy skutečně překračujete svoji pravomoce a ne málo v duetu s ECB. Ani jeden z vás nemá demokratický mandát a vy v podstatě diktujete ekonomickou politiku vládám. A jestliže toto byste měli dělat eh, federálním způsobem, proč ne, ale budete se zodpovídat tomuto parlamentu. V žádném jiném kontextu to dělat nemůžete. No a my tedy hm, hovoříme o ekonomické vládě a o e, e, ekonomickém semestru a ty jsi o tom mluvila, Perváš. Pokud se týče té ekonomické vlády, my jsme chtěli, aby strategie 2020 byla závaznější. Nemůžeme mít jakousi měkkou politiku pro investice a budoucnost a tvrdou politiku dozoru nad rozpočty. My bychom tedy měli být buď tvrdí nebo, nebo měkcí v obou oblastech, ale myslím si, že ta strategie 2020 by měla být vyžadována tak eh, striktně jako jiné politiky, poněvadž toto je důležité. To je pro rozpočty, eh, investiční disciplína a národní programy a tak dále. Já si myslím, že Klíčové je tato věc také v té debatě o semestru. A na závěr chci říct si toto. Jsem demokrat a já opakovaně říkám, že my máme eh, demokraticky zvolené většiny jak v českých zemích, tak v parlamentu a ty musíme eh, respektovat. Jiným, eh, jinak řečeno, třeba zelení jsou v menšině a já myslím, že ty většiny by měly být reflektovány. A já bych chtěl říci, že ti, kteří mají nyní většinu, aby to nepřehnali, poněvadž e, bude doba, kdy vy budete také v opozici v menšitě a budete muset hlídat instituce, aby nepřehanili to, co dělají, aby nešli moc daleko e, tím směrem, kterým si nepře, nepřejete. Čili e, tady bychom měli k tomu přistupovat opravdu vyváženě. Děkuji. Děkuji mnohokrát a není Eh, se nám vrátili někteří stínoví zpravodajové, takže nejprve Jean-Paul, potom Sylvie, potom Kay, místo Vicky a potom pan Šumtis a Udo. Pokud by ještě někdo chtěl slovo, tak se prosím nám přihlašte. Jean-Paul. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve samozřejmě jako obvykle, ale skutečně to říkám zcela upřímně. Děkuji zpravodajce za její návrh občas si říkám, jak to, že nejsem levičák a říkám si, odpovídám si vždycky, že neumím snít. Myslím, že ta dnešní diskuse je tak trochu surrealistická, eh, když víme, v jakých eh, problémech eh, se ocitáme s balíčkem hospodářského řízení a zprávy. Jednání pokračují dnes ráno od 6, zasedal členské státy, odpoledne poběží další trialog a ta otázka zní, kdy se nám podaří toto téma dořešit. A vše, co bylo řečeno, nebo co se říká o semestru, je hezké, ale závisí to na tom, zase dohodneme na balíčku o hospodářském řízení a zprávě. Samozřejmě to, co říkáme v souvislosti se semestrem, můžeme uplatnit i u balíčku, ale ta skutečná reálná otázka zní konkrétně, co provedeme Eh, protože nestačí jenom operovat slovy. Eh, měli jsme Lisabonskou strategii, po deseti letech eh, jsme shledali, že se to nepovedlo, že jsme se dopustili metodické chyby, kdy provádění té strategie bylo čistě v rukou vlád. Dnes tedy máme návrh nové koncepce, hodně se o tom mluví, je to EU 2020, já eh, se snažím eh, naslouchat občanovi. Občan eh, si přeje konkrétní kroky, konkrétní výsledky, chce okamžitá řešení pro problémy, které trápí a také samozřejmě ve střednědobém dlouhodobém výhledu stojí o pravidla do budoucna. A teď nejde o to dnes 15. června říci si, jaké budou naše nové pravomoci, jaké pravomoce bude uh, Eh, Evropský parlament vykonávat. A stále se říká, že díky Lisabonské smlouvě má parlament více pravomocí než dříve, ale já konstatuji, že před Lisabonskou smlouvou eh, v hospodářské a měnové oblasti panovalo spolurozhodování a s tou malou krátkou zkušeností, kterou mám, eh, mohu říci, že jednání s radou bývalo snazší za předchozí volební období. A Není to tedy nutně koherentní. Eh, Vývoj v oblasti právní není stejný jako eh, v reálném světě. Eh, Proč? Protože členské státy stále více stahují do sebe, každý hájí svoji vlastní pozici někde až dogmaticky a ta nedávná diskuse o SEPě, paní Intvald o tom správně hovořila, ukazuje, že prostě nejsme připraveni ke změnám. A rolí parlamentu je určitě vnášet nebo vykonávat demokratickou kontrolu nad působením evropských institucí a také klást okamžité bezprostřední požadavky eh, re, relativně eh, realistické, eh, tak aby to málo z komunitární metody, se kterým se počítá v této souvislosti, členské státy neeliminovaly. A aby se příliš a ne, nepřípustně neuplatňovala pouze mezivládní metoda, protože nakonec o co jde občanovi, co očekává od Evropy, čeká od ní konkrétní výsledky. A přitom je dnes snaží říci, že Evropa nic nedělá nebo k ničemu není, než snažit se prosadit určité kroky a obhájit to, že ve skutečnosti toho Evropa dělá hodně. Eh, dám jeden příklad eh, z něčeho, co, co mi bylo tak trochu smutno. Eh, v neděli večer na francouzské státní televizi jsem viděl francouzského ministra zemědělství, který je opravdu Evropan, můj přítel, skvěle hovoří německy a říká, pokud je o tu záležitost s okurkou, tak je s okurkami, je to Evropa, která to musí zaplatit. Já si říkám, proč? Ono je snadné říct si voličům, že to zaplatí Evropa a přitom eh, zároveň jsou Evropě odmítány finanční prostředky. Eh, ministři financí napíší dopis a řeknou, do roku 2020 se rozpočet nebude měnit. Um, takže eh, který šílený starosta například by kdy slíbil, že do roku 2020 nebude hýbat s rozpočtem. A zároveň se občanovi říká, pokaždé, když je nějaký problém, že to zaplatí Evropa. Pokaždé, když nějaká regulace není nejlepší, může za to Evropa. A když se objeví problémy v nějakém odvětví, tak um, ty problémy zasáhnou celou Evropu a zase se řekne, že to Evropa uh, zaplatí. A já si myslím, že tady nesmíme zjednodušovat. Uh, naše ambice v této oblasti musí být uh, reálné a silné. Silné budou jedině, když budou reálné. A já chci tady poděkovat za tuto počáteční práci paní Perváš Veres, která vedla skvělou práci, jako obvykle. A u této zprávy z vlastního podnětu eh, se snažíme položit základy rozumného a realistického eh, procesu a postupu s komisí a radou, pokud je evropský semestr a myslím, že by to mělo být neseno duchem pragmatismu, což ovšem nemá znamenat, že by to bylo bez ambicí. Děkuji. Děkuji, Žáne Pole, nyní Silví. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda se omluvila zpravodajce, protože se hodně eh, diskutuje o tom eh, balíčku o hospodářské řízení zprávy, takže jsem propásla začátek jeho vystoupení. Jenom velmi stručně ode mne. Děkuji za vaše návrhy, eh, které jsou souhlasné s tím, o co usilujeme i u balíčku. Ráda bych se dotkla dvou věcí. První věc, která mi připadá opravdu důležitá, je, abychom vyvodili ponaučení z krize. Jedním z těchto ponaučení je, že jsme neprovedli dostatečné reformy. Mně se příliš nelíbí slovo strukturální reformy, protože je to tak trošku ideologicky zabarvené, ale myslím, že je třeba jít daleko dále v té makroekonomické části. Takže všechno, co půjde směrem posílení strategie 2020, společných snah. A tady chci říct Filipovi, že komise samozřejmě eh, musí eh, respektovat pravomoci členských států, ale pokud vyjdeme z principu, že každý je plně svrchovaný, že komise do toho nemůže vůbec nějak mluvit, tak to mi trošku e, nesedí. Můžeme se bavit o konkrétních možnostech a způsobech, ale tak to, asi pojmenovat nemůžeme, protože e, to, ta představa je taková, že budeme dělat více společně. A pak je tady ten pakt pro Europlus. Já si myslím, že co je velice důležitý aspekt je také legitimace celé této diskuse. Paní Beres to velice dobře zúraznila a správně. A já si myslím, že všichni se shodujeme v tom, že v eurozóně, ale i u 27 chceme toho dělat více společně a pokud eh, něco spadá jen do národní kompetence nebo není do sdílených pravomocí, Eh, nebo je u sociálních partnerů, je problém, pokud eh, to provádíme bez zapojení národních parlamentů, bez legitimace. Ale myslím si, že říkat rovnou, že v této, v této oblasti nemáme nic dělat společně, to není v pořádku. A myslím, že skutečná potíž je v tom, jak tu legitimaci provádět na více úrovních. Pervanš Beres vystupuje s návrhem, který se objevil už občas i z jiných úst, například organizovat meziparlamentní fóra s národními parlamenty. Já si myslím, že to je dobrá myšlenka, ale jde o to, jak ji naplňovat, jak ji realizovat, tak aby, to, eh, aby se z toho nestala taková velká kázání. A myslím si, že je dobré, když se sjíždějí, scházejí lidé e, z těch příslušných pověřených výborů, ne pouze z výboru pro evropské záležitosti. To je, myslím, sice takový detail, ale poměrně relevantní. A ještě jedna věc na závěr. Myslím, že je důležité, nevím, zda se nám to podaří o balíčku pro hospodářské řízení a zprávu, ale je dobré e, si říci, že některé věci, které zatím nebyly Eh, dokončeny, že je třeba si říci, zda v nich budeme dále pokračovat a parlament by si měl říci tedy, eh, o jaké cíle usiluje. Děkuji. Děkuji, nyní Kej. Thank you, Madam Chair, and I... Děkuji, paní předsedkyně. A já bych se chtěla omluvit, eh, že jsem tady nebyla osobně celou dobu, poněvadž je tady ještě hodně dalších zasedání a Eh, také další kolegové mají eh, mnoho dalších eh, povinností. Nicméně pracujeme také na balíčku ekonomické vlády, který by snad měl být svázan dnes večer. Tak já vím, že ty komentáře tady jsou dneska velmi stručné, ale určitě naše zpravodajka se o tom vyjádří velice podrobně eh, v dalších rozhovorech. Tak eh, my si myslíme, že eh, politika 2020 a ekonomická fáze a ten musí být koordinován, ale přitom jde třeba o jiné iniciativy než evropský semestr. Nicméně ty iniciativy jsou rozumné a je třeba je podpořit. Přehled eh, ročního růstu je technická záležitost a měla by být doprovázená analýzou, ale neměla by se stát politickým nástrojem. Je tady otázka eh, načasování a jak již bylo řečeno, eh, to překrývání se balíčkem Economic Governance se skutečně děje. A my, než tady začneme eh, žádat, aby se ta či ona skupina více angažovala, eh, taky bychom eh, měli nechat uplynout určitý čas, možná, že nějaká pozorovací perioda a podobně by byla dobrá. Čili měli bychom, měli, měli bychom mít velice jednoduchý semestr a ne příliš komplikovaný proces. Ten semestr by měl respektovat národní rozpočtové procesy a doplňovat současné balíčky. Ale přesto se eh, těšíme na výsledky, poněvadž zlepšení koordinace je nezbytná věc. Eh, Niklas? Paní předsedkyně, já se domnívám, že takovéto debaty jsou velice užitečné. My už jsme je absolvovali při první výměně názorů, ale já si myslím, že eh, navzdory tomu, že paní zpravodajka tady eh, předložila a zpracovala všechny návrhy, eh, pořád se nacházíme na poměrně kluské půdě. Myslím, že paní zpravodajka vnímá tyto rozpory a snaží se nějakým způsobem vyhladit. Je to také otázka demokracie, role našeho parlamentu a parlamentu národních. Já si dovolím tady použít jednoduchou metaforu, která nám pomůže v debatě. Ministerský předseda Řecké republiky dneska má rozhovory s řeckým prezidentem a je velice možné, že v Řecku budou předčasné volby. A jedním z důvodů je to, že poslanci vládní strany PASOK buď budou chtít rezignovat nebo odejít ze socialistického klubu. Staví se k tomu tak, že nejsou ochotni hlasovat pro další úsporné balíčky, které jim byly eh, předepsány trojkou. Nechtějí to podpořit. Oni sice chápou, co je třeba udělat, ale nejsou schopni se k tomu odhodlat. A teď vlastně jaká je eh, role Národního parlamentu, jaká je role vládnoucí strany. Čili tady čelíme zásadním otázkám. Toto je záležitost, která je skutečně důležitá pro národní parlamenty. Národní, eh, národní rozpočet, to je vlastně centrální nástroj Eh, parlamentu proto, aby mohl vytvářet eh, prosperitu. A eh, jestliže něco, nebo tento rozpočet nevede k prosperitě a k růstu, tak to je vlastně mm, otázka, kterou si musí vyřešit jak řecký parlament, ale také jiné parlamenty. A to je vlastně taky otázka vztahu mezi vládnoucím a opozičním táborem, protože parlamenty jsou odvozené od volební aritmetiky. My tady nyní máme vládnoucí strany, které prostě nejsou schopny podpořit něco, co se nyní někdo snaží protlačit národním parlamentem. Tady máme určitou, určité rozpory. No, eh, čili svobody a práva národních parlamentů, ty jsou naprosto zásadní. A, a eh, jestliže se mě lidé budou ptát, jestli je nutná ekonomická koordinace na evropské úrovni, tak já řeknu ano, ale tato koordinace musí být postavená na principech, které se týkají celoevropské vlády. Teď máme tady semestr, a skutečností je, že logika je taková, že my mm, jsme v krizi, poněvadž pakt růstu a stability nefungoval. A to není tak, že bychom byli proti němu z důvodu ideologických. To ne, my jsme prostě dospěli na konec cesty a ten evropský semestr, eh, ten je vlastně eh, týmž v jiném obleku, že to je jednoduše a prostě opět eh, přísné hlídání rozpočtu a tak dále. Samozřejmě, že rozpočtová disciplina je nezbytná, ale to co zde máme, jenom prohlubuje rozpory, které existují a vůbec nám to nepomůže při hledání východisek z krize. Čili já vím, že paní zpravodajka eh, se snažila udělat maximum, ale toto je můj názor. Děkuji. Eh, Pervanš, eh, přejete si, aby se vyjádřila komise, nebo chcete to zhnout sama? A ještě, ještě Udo. Takže Udo. Ich bin zunächst einmal, uh, auch wenn er... V první řadě chci říct, že mám trošičku strach o svého kolegu Gozese. Ano, poslouchám mě. Eh, tady se hovořilo nebo v podstatě se ohovořilo se o tom, nebo já mohu říci, že lidé, kteří nesní, eh, onemocní. A já si myslím, že by bylo dobré, kdyby snil, protože ve chvíli, kdy začne snít, tak zase ta pravděpodobnost, že by mohl onemocnit, je menší. Eh, co říkal kolega Case Winbone, eh, kolegyně, pardon, Ne, ne, ne, já nepotřebuji žádné brýle, abych tady kolegy rozpoznal. Ale je třeba tady vyjasnit politickou, politický postoj vaší frakce. Protože nemůžeme teď v podstatě eh, si tady vzít nějakou dobu na rozmyšlenou a všechno eh, vlastně odložit, protože poté v podstatě nebudou zohledněny naše pravomoci, protože my máme pravo na spolorozhodování. A teď ta otázka je tedy, jakým způsobem budeme eh, postupovat. Buď tedy budeme, se tomu jeden, budeme teda o tom jednat v tuto chvíli, anebo to bude projednáváno na jiné úrovni. A já se proto ptám i vás, Sharon, jakým způsobem Evropský parlament bude využívat své pravomoci. To znamená, že nemůžeme přejít eh, jaksi k pořadu jednání a Mm, i to, co bylo řečeno tady od Silví, to znamená, že v rámci toho balíčku, že v podstatě jdou s tím stejným směrem jako balíček pro hospodářskou zprávu a řízení. Já si myslím, že my bychom si tady neměli opravdu nic nalahávat, protože eh, součást toho konfliktu je to, jak důležitá je interinstitucionální dohoda, co se týče i mimo jiné spoluvytváření následujícího hospodářského semestru. Já teď tady nechci opravdu nic hodnotit, já chci všechno projednat konstruktivně. Tady zaznělo, že v podstatě eh, je pokryto v tom legislativním balíčku, ale tento legislativní balíček se může opět odvolávat nebo odkazovat pouze na to, co je součástí té legislativy. Poté se hovořilo nebo zaznělo zaznělo tady to, že v tom semestru je spousta věcí, které v tom legislativním balíčku nejsou, například strategie 2020, eh, dále výroční zpráva růstu a tak dále. To znamená pouze otázka zdali ano a jak my budeme tady kontrolovat nebo dohlížet na eh, hospodářský vývoj členských států. Ale jakým způsobem to také všechno bude ovlivňovat jednotný vnitřní trh? tady já si myslím, že my potřebujeme jasný interinstitucionální vztah a proto eh, se tomu musíme věnovat. Buď budeme vyžadovat a já v tuto chvíli, jak se nevidím, jak to funguje, protože já vidím, že tady nepanuje schoda mezi EPP a liberály e, v tom smyslu, že interinstitucionální dohoda e, v rámci mandátu e, pro jednání s komisí je opravdu důležitá, ale pokud bychom tomu tedy nepostovali tak, tak jak budeme postupovat? Budeme se řídit tím, eh, co řekla Pervanš Beres. To znamená, buď to se nám to podaří na tom jednom místě nebo na tom druhém místě. Pokud by se nám to nepodařilo ani na jednom z těch dvou míst, tak Evropský parlament se stane, nebo vlastně se stane součástí historie jako parlament, který vůbec nevyužíval své pravomoce, které měl. Thank you, Udo. Since you've uh, asked me... Děkuji, Odo. Eh, jelikož eh, si prožil několik otázek, tak já ti odpovím. Já si myslím, že nebudeme mít k tomuto zprávu z vlastní iniciativy, protože já si myslím, že my mm, nejsme schopni, eh, tedy, že jsme schopni se s tím vypořádat v té legislativě, která se k nám blíží, kterou budeme projednávat. Takže pokud se týče toho ekonomického balíčku, tak eh, to spolurozhodování eh, je zjevně obtížné. Eh, Parlament ani rada neprosadí úplně všechno, co chtějí, takže mm, je nevyhnutelné, že musí nastat kompromis a myslím si, že hodně bylo řečeno s paní zpravodajkou, co bude třeba ještě projednat. My jsme to dělali dříve v tomto kontextu v dialogu a budeme pokračovat. A myslím, že Pervánš eh, velice dobře zná, co bylo dosaženo v parlamentu za jejího předsednictví a za předsednictví jejího eh, předchůdce. Eh, Pervánš přejete si, aby komise se vyjádřila. Prosím, takže pan Šulce. Děkuji, paní předsedající. Jak víte, Komise vždy eh, zastávala názor už po Lisabonské strategie, eh, že hm, národní zodpovědnost, eh, zapojení národních hráčů, včetně parlamentu, ale také Evropského parlamentu, že to je zásadní, pokud má nějaká strategie uspět. Já souhlasím s většinou toho, co jste bylo řečeno. Klidně můžete hovořit i svým mateřským jazykem. Das, um, also die Kommission... Komise v rámci vyjednávání o tomto legislativním balíčku. Ne, tak já budu hovořit anglicky, protože já se tímto tématem zabývám anglicky. And... Komise, parlament a rada se už shodli na některých z těchto témat. Zdá se, že ke konvergenci dochází eh, třeba v otázce požadavků, které zazněly také eh, zde v parlamentu, že parlament chce hrát už tou roli v klíčových okamžicích semestru. Eh, my si myslíme, že kodifikace evropského semestru je pozitivní. Víte, že eh, jsme se zpočátku potýkali s technickými problémy, ale nyní se přikláníme k parlamentu v názoru, že eh, kodifikace tohoto typu je užitečná. Chtěl bych se vyjádřit k jednomu bodu na základě kritiky, která zde zazněla. Evropský semestr, podobně jako SEPA a další věci, jsou reakcí na krizi. Je to poučení z krize. A hlavní položkou tohoto poučení je, že musíme zlepšit ekonomický dohled, abychom dobře fungovali. A jeho cílem s střednědobým a dlouhodobým je prevence krizí, případně eh, snížení rizik v krizové fázi evropský eh, semestr obsahuje politické pokony a když se podíváte na balíček, který komise zveřejnila minulý týden, uvidíte, že politiky, které se zde navrhují, jsou konkrétnější a měřitelnější. No a my doufáme, že navázat na to a implementovat to bude tedy transparentnější a jednodušší. Samozřejmě není třeba říkat, že toto všechno vychází ze smlouvy, a já nevím úplně přesně, eh, co myslel řečník, který použil pojem diktatura. Myslíme si, že evropský semestr je významným krokem vpřed a já myslím, že vítáme mnohé z těchto návrhů, které v té zprávě jsou. A samozřejmě, že v té debatě o ekonomickém balíčku, tedy ekonomické vládnutí, eh, se to bude ještě rozvíjet dál. Děkuji, Perván. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji taky všem kolegům, kteří přispěli do této debaty. Já vím, že se nacházíme teprve v první fázi, nicméně ráda stručně odpovím na některé otázky, které zde v debatě zazněly. Ráda bych poděkovala Filipu Lambertovi za jeho podporu, za podporu evropskému semestru. A když bychom se teď podívali přesně na tu konkrétní formulaci, tak bychom v podstatě dali všechnu moc Evropské centrální bance a generálnímu řediteli. To znamená vše, co se týká těch nových pracovních eh, míst a investic. A to je přesně to, co nechceme. Co se týče té reformy, Já bych ráda zdůraznila, že v moderním světě, který se mění, je třeba přijímat reformy, ale otázkou je, jakou reformu chceme. Jedná se zde pouze o prodloužení odchodu věku do důchodu na 67 let, jde v podstatě o zrušení indexace mest, nebo jde o 15% snížení důchodu, anebo jde o financování dlouhodobého vzdělávání, vzdělávání jako takového výzkumu a vývoje. Toto je debata, která se opravdu zabývá tím tématem do hloubky. Já vím, že velmi často zde dochází k takovým trošičku jaksi nejasným eh, formulacím, hlavně když hovoříme o strukturálních reformách. Já už jsem to říkala tady několikrát. Podívejte se na rozpočet jednotlivých států a na položku, kterou věnovali nebo alokovali vzdělání v rámci také Lisabonské strategie. V rámci Lisabonské strategie jsme se dohodli, že vzdělání bude na prvním místě. Nicméně v té době, kdy fungovala nebo byla platná Lisabonská strategie, mnoha, mnoho států snížilo své náklady na vzdělání. Udohovořil o tom, aby jeho kolega Bose, Gosec eh, snil. Dobře, ať sní, ale jde hlavně o to, abychom měli pozměňovací návrhy na stole. Nicméně tady e, máme například komisaře, který je e, vlastně představitelem e, stejné politické skupiny a my se tady vracíme k věcem, o kterých jsme hovořili už ve chvíli, kdy jsme vyjednávali o konvenci. A jsou to témata, která v tuto chvíli se stávají opět aktuálními. Ve chvíli, kdybychom se omezili v našem postoji pouze na aplikaci tohoto hospodářského balíčku, tak si myslím, že tady bychom si v podstatě ubrali tu možnost použít eh, nástroje, které by šly nad rámec evropského semestru. Já bych eh, ráda zdůraznila odstavec nebo část 10. Tady se hovoří o tom, aby tento evropský semestr byl využit k tomu, aby se z něho v podstatě stal dobrý nástroj nástroj pro uplatňování evropské strategie. My jsme v rámci výroční zprávy růstu poprosili komisi, aby nám vysvětlila svou strategii, která se týká veřejných výdajů, která by měla vést k aplikaci strategie a která by měla také omezit nebo snížit eh, nesrovnalosti a nerovnosti v rámci Evropské unie. Stejným způsobem a tímto v podstatě odpovídám Sylvie Goulart. Co se týče Eh, tady tohoto vztahu s balíčkem pro hospodářské řízení a zprávu. Ten je samozřejmě velmi důležitý. Nicméně, co se týče koordinace hospodářských politik, tak eh, evropský semestr, semestr v podstatě nevyčerpává eh, ty, ta ustanovení nebo body balíčku pro hospodářské řízení a zprávu. My jsme se snažili udělat všechno pro to, aby Lisabonská strategie vlastně byla dobře aplikována. My jsme si vlastně vymysleli G33, potom 36, všichni víte moc dobře, o čem hovořím. A tady jde v podstatě o to, jakým způsobem toto bylo uplatněno. Otázka je, jakým způsobem nám evropský semestr pomůže trošičku pomoci jaksi k pokroku. Já jsem ze země, ve které máme dost velké zkušenosti s kodifikací. Ta kodifikace je velmi důležitý, důležitým e, e, právním nástrojem, ale tento nástroj v podstatě kodifikuje to, co již existuje. Ale my v tuto chvíli musíme hlavně v tuto chvíli uznat eh, roli našich sociálních partnerů. A myslím si, že pokud Evropský parlament bude chtít, aby demokratické hodnoty byly dále zachovány, budeme muset takovým způsobem postupovat a budeme muset zdůraznit roli našich sociálních partnerů. Eh, co se týče tedy eh, odpovědí, paní Sibeltrá hovořila jménem paní Ford. Co se týče výroční zprávy růstu, ta nemůže být pouhým technickým nástrojem. Když se podíváte na první výroční analýzu růstu, tak tady to obsahuje v podstatě oba dva aspekty. Jde o politický dokument, protože se tady hovoří o politických směrech této hospodářské politiky, ale kromě toho tady také najdete technické aspekty. To znamená, že musíme se obo, musíme oba dva tyto aspekty zachovat. A dále poslední věc, paní předsedkyně, jedna věc, kterou jsme tady nezmínili a myslím si, že je velmi důležité si to uvědomit. Komise stále hovoří Komise stále hovoří o multilaterálním dohledu. Pokud eh, budeme vykládat pouze dohled, eh, to znamená jenom kontroly a jenom sankce, eh, tak se Evropa nikdy nedostane z takto ani situace. Takže výraz hospodářská koordinace v úvahách těch i o něch musí se pojit s proaktivní vůlí potom obnovit základy evropského hospodářství ve prospěch občanů. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, že jsem mohla zareagovat na názory kolegů. Chci podotknout, že jde pouze o první fázi rozpravy o této zprávě. Děkuji mnohokrát. Lhuta pro pozněvací návrhy je 22. června. Pozněvací návrhy budou projednány 11. července a ve výboru se bude hlasovat podle aktuálního plánu 19. září, tak aby výbor AFKO nám mohl poskytnout své stanovisko s tím, že v plénu by se mělo hlasovat eh, v říjnu na prvním plenárním zasedání. Tím tedy uzavíráme. A ještě Jean-Paul. Eh, ano, jenom k tomu časovému rozvrhu. Paní předsedkyně, nebylo by možné to malinko posunout, tu lhutu pro pozměňovací návrhy, protože 22. června to je příští týden. 27. Já jsem tam měl napsán 22. To se zdá být rozumný návrh, paní zpravodajko? Well, if the latest we could do amendment. Nejpozdější, nejzazší možná lhuta je 4. července, ale pak by tam nebylo mnoho času mezi lhutou pro předkládání pozměňovacích návrhů a jejich projednáním 11. Ovšem, pokud by vám to nevadilo, tak byste měli více času na vypracování pozměňovacích návrhů. Filipe? No, možná řeknete, že to je návrh malé skupiny, ale jsou to ale titíž lidé pracují na balíčku pro hospodářské řízení a zprávu a na tomto a myslím, že bychom uvítali o pár týdnů navíc, nebo alespoň o týden navíc. A 4. července, eh, pardon, tak to samozřejmě vyhovuje. Takže 4. července je lhůta pro pozměňovací návrhy. Francouzsky a anglicky. Pozměňovací návrhy ve francouzštině a angličtině. To znamená, že nebudeme mít eh, překlad do 11. července. Dobrá, takže v tom případě můžeme projednat pozměňovací návrhy 31. srpna v tom případě eh, by byl čas na jejich přeložení a možná bychom dokonce mohli posunout 4. července na 14. července. Takže časový rozvrh 14. července lhuta pro přeložení pozměňovacích návrhů, potom je projednáme po letních prázdninách ve světle vývoje u balíčku pro správské řízení a zprávu, to by nám mohlo pomoci. Pervanš? Vyhovuje vám to? Upřímně řečeno, mám um, určité zkušenosti s posledním srpnovým týdnem, je to velmi nevhodný termín, takže mně se to takto vůbec nelíbí. Vene. Já, Já si myslím, že ten návrh je opravdu skvělý, protože tady nejde o legislativu. Mm, já si myslím, že před námi ještě hodně, hodně právě těch hospodářských záležitostí, takže si myslím, že prváč by to měla akceptovat. Paní předsedkyně, v Evropském parlamentu je v podstatě už zvyklostí, že se dohodneme se spravodajem či spravodajkou. Nicméně v tuto chvíli máme před sebou opravdu velmi mnoho termínů a já doufám, že se nám tady podaří najít nějaký kompromis s Pervanč. Myslím, že s tím souhlasím. Takže to můžeme nastavit takto. Termín nebude 22. června, bude to minimálně 4. července a pošleme vám něco, kde se vyjasní, jaký je časový rozvrh, s tím, že běžným postupem budeme ještě pokračovat v této diskusi. To jsem se vlastně snažila si předtím. Takže eh, nicméně pro poznací návrhy minimálně 4. července. To je určitě nutné, tak abychom mohli zohlednit vývoj u hospodářského řízení a zprávy. Perván Švavuje vám to tak? Paní předsedkyně, myslím, že 4. července to je určitě eh, lepší pro členy výboru i pro tuto zprávu, tak aby tam každý do ní mohl přispět, eh, abychom se na to mohli všichni podílet. Eh, ale pokud mi stanovíte termín 4. července, tak eh, to kolegové vypracují ve všech jazycích a to znamená, že nebude možné to projednat ve výboru dříve než po eh, letních prázdninách. A v tom případě to můžete nechat klidně i na pozdější termín. S tím, že projednáme poznací návrhy až tedy po letních prázdninách, ale byla bych ráda, kdyby to projednání nebylo stanoveno na 30. prosince, protože já tam nebudu, kolegové tady nebudou, já vím, jak to vypadá koncem srpna. Většinou se schůze ruší. Ano, já pracuji v srpnu, ale ne tady. Takže abych to řekla jasně, můžete to samozřejmě stanovit i později než 4. července, v tom problém nevězí, ale problém je s tím, kdy to projednáme ve výboru. Nemůže to být 31. srpna. No, možná, myslím, že je dobré, že odsuneme termín pro poznací návrhy, to je, myslím, nutné. Pokud bychom měli měnit zbytek časového rozvrhu, tak eh, dobrá, ale chci vás upozornit, že už tak máme 31. Eh, srpna na pořádu dne čtyři důležité body k projednání, takže bude potřeba, aby se vás dostatečný počet vrátil z dovolených. Takže ten termín, ty termíny se dále vyjasníme, ale jak jsem řekla, odsuneme to na 4. července a zbytek dořešíme později. Nyní budeme hlasovat, ale ještě jsme si nevyslechli zelení předsedkyně, protože byly jiné naléhavější body, takže nyní má zelení. nejprve nejnovější informace, informace o ICSD. Zdá se, že situace v radě je zablokována e, s malou vyhlídkou na prolomení v blízké budoucnosti. Takže Ole Schmidt, náš zpravodaj, navrhl s většinou, stěnou, e, podpořen většinou stěnových zpravodajů, rozhodlo, že by bylo dobré hlasovat v plénu v červenci. To znamená, že už nám nejde a zpravodaji nejde o dohodu v prvním čtení, poběží to řádným postupem a toto hlasování tedy otevře cestu pro druhé čtení. Také vás musím informovat o dalších eh, trialozích, trialozích, které běží k hospodářskému řízení a zprávě. Dnes proběhne poslední trialog. Došlo k posunu o celé řady otázek ale jsou i další témata, která si žádají další diskusy. Těch eh, šest eh, bodů je předběžně zařazeno eh, na pořad druhého černového pléna k hlasování. Pokud jde o prodej na krátkou pozici, byl trialog v minulém týdnu, došlo k určitému posunu a další trialog proběhne v tomto týdnu. Já vás budu potom podrobně informovat k měnovému dialogu, k planetárnímu dialogu tady nejde o trialog, ale eh, kvůli nepředvídaným eh, událostem eh, monetární dialog, který byl naplánován na 20. června, bude muset být odložen na jiný termín. ECOFIN v Lucembursku, v Lucemburku 20. června je plánován nyní na celý den kvůli to přeznámým okolnostem. Ovšem to jsme nevěděli, jsme stanovali termín pro měnový dialog, takže nový termín vám sdělíme. A ještě pár slov k tomu časovému harmonogramu, pokud jde o, pokud jde o jmenování nového guvernéra ECB. Hlasovat musíme ještě před černovým summitem, proto o tom hlasujeme ve výboru dnes, tak aby o tom mohlo hlasovat plénum v příslušném čase a myslím, že to není poprvé, kdy shledáváme, že je naprosto neuspokojivé eh, snažit se vést, eh, snažit se vést slyšení, poté eh, projednat toto slyšení za zavřenými dveřmi a hned další den hlasovat. Takže já budu apelovat na sekretariát, abychom takovýmto situacím zabránili do budoucna. Já to tady říkám teď, protože protože eh, abychom tedy do budoucna mohli říci, že to nějak nesouvisí, eh, odlišný časový eh, postup ne, nějak nesouvisí s konkrétním kandidátem. A navíc si uvědomuji, že již dvakrát se obětí tohoto postupu stal Gunnar Höckmark a jeho zpráva, takže až budeš mít zase na starost Gunnare zprávu, budeme se snažit, aby nebyla zařazena na pořádné poslyšení. A nechtěla jsem zahajovat diskusy k těmto věcem. Wernere, pane Langane, vy jste chtěl slovo? Silví? jenom velmi stručně, Sharon, já naprosto chápu, že pan Triše je zaneprázen v příštím týdnu, ale možná kvůli krizi, kdyby se dal nalézt termín před letními prázdninami, je myslím důležité, abychom Eh, projednali Řecko za přítomnosti guvernéra ECB. Já myslím, že takový je záměr, že se to nebude odkládat eh, o dlouho. Eh, určitě to musí proběhnout ještě před letními prázdninami. Takže s vaším svolením přistoupíme nyní k bodu 9, to je hlasování o doporučení ohledně jmenování guvernéra ECB. A Máme tady dvě možnosti. Můžeme buď hlasovat otevřeně ve výboru, anebo tajným hlasováním. Eh, takováto žádost, eh, takovýto požadavek nebyl vznešen, takže eh, hlasujeme to první možností. Kdo je tady pro? Zvedněte prosím ruku. Kdo je proti? Je někdo proti? Dva zdrželi se, čtyři. Dobrá. Dále odstavec 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Citace na 4. Amblo, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Body odvolnění A až C. Amblo, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. A nejlepší bude asi elektronické hlasování o celém znění v pozměněné podobě. Hlasování ještě neběží. Už. Hlasovali všichni, konec hlasování. 33 pro, 2 proti, 4 se zdrželi. Takže mnohokrát děkuji. A nyní budeme hlasovat o systémech záruk v pojišťovnictví. Spravodajem je pan Peter Skinner. Jsou všichni připraveni? Prosím, takže poznací návrh číslo 14. Kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. IMKO Ostavec 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis A pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis B pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis C pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis, pardon, IMKO 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis D pro, proti, zdrželi se schváleno. IMKO 6 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 30 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 32 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 33 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Původní text s ústní změnou pana Gigolda. Takže nejdříve ústní změna pro. Kdo je pro ústní změnu proti, zdrželi se. Eh, schváleno. Nyní 34 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 35 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 36 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Původní text o tom nebudeme hlasovat. Nyní IMKO 11. Ne, odpadá. Takže kompromis E pro, proti, zdrželi se. Schváleno. IMKO 7 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis F pro eh, s ústní změnou a po částech. Okay. So the oral... Takže ústní změna, to znamená, eh, přidávají se slova, slova s kým. Takže kdo je pro, proti, tak eh, prosím ještě jednou pořádně pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní eh, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. IMKO 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis G pro, proti, zdrželi se schváleno. 52 pro, proti, zdrželi se schváleno. IMKO 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis H pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis kompromis I pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis J pro, proti, zdrželi se, schváleno. 71 pro, proti, tak to musíme elektronicky. Takže pozměňovací návrh 71 zahajuji hlasování. Takže schváleno. 21 proti 17. ten zbytek tady odpadá. A nyní 75, ten je kompatibilní. 75, kdo je pro? A je tam ústní pozměnění, takže pro, proti, zdrželi se, schváleno. 76 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 77 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní citace jedna pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvě pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tři pro, proti, zdrželi se, schváleno. čtyři pro, proti, zdrželi se, schváleno. čtyř eh, jednička pro, proti, zdrželi se, schváleno. Eh, citation 5 pro, proti, pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Šestka pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Nyní eh, recitál A, původní text pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis K pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Trojka pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Pětka pro, proti, zdrželi se schváleno. Eh, recitál D, původní text, a pro, proti, zdrželi se schváleno. Recitál, ne, šestka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Sedmička s ústní pozměňovací změnou schváleno. Osmička pro, proti, zdrželi se Zamítnuto devítka pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis L pro, proti, zdrželi se. Schváleno M pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Recital H pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Imko B pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se schváleno. Recitál je pro, proti, zdrželi se schváleno. Třináctka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní elektronické hlasování závěrečné k takto upravenému textu. Hlasovali všichni, končím hlasování. 37 pro, jeden se zdržel. Výborně. Nemáme nic dalšího do různého a příště se sejdeme v pondělí 20. ve 15 hodin a den poté v 9 a znovu ve 3. Benade, chtěl jsi něco říci? Eh, pardon, Wernere, chtěl jsi něco říci? Pane Langene, přejete si promluvit, prosím. Paní předsedkyně, jak budu eh, různý. jsem měl ještě jednu připomínku týkající se zprávy o derivátech, o které jsme hovořili. Americký finanční ministr Geidner napsal dopis ministru financí Maďarska eh, a tento dopis jsme všichni dostali, nebo všichni příslušní lidé dostali a v tomto dopisu je, že eh, že rozhodnutí G20 z Pittsburghu platí pro všechny deriváty. A přesný přeskum platí pouze pro OTC. To znamená, že ta regulace, o které se hovoří, hovořilo, platí pouze v USA a pouze pro OTC deriváty. Já bych tady mohl na tento dopis odpověd, odpovědět. Tuto odpověď já samozřejmě vám všem ještě přepošlu. Nicméně celý ten postup mi přijde dosti eh, zvláštní, že ministr financí eh, USA v podstatě cituje rozhodnutí, která nejsou pravdivá. Já vůbec jaksi nevím, z čeho to vyplývá nebo co zatím stojí. Nicméně eh, se tady opravdu hovoří o tom omezení pouze na deriváty OTC. Nicméně včera se také hovořilo o tom, že eh, to tedy, mm, že to tedy neodpovídá zcela skutečnosti, ale to já jsem chtěl říci v rámci bodu různé. Eh, ano, děkuji. Omlouvám se, že jsem vás eh, neviděla hned. Končím zasedání.